Uh, uh, Dobré odpoledne, všechny srdečně zdravím na tomto našem dnešním slyšení. Buďte tak laskavi, zaujměte svá místa. Eh, myslím, že tady máme dost eh, místa pro všechny. Eh, také chci říct, že vítám naše hosty a chci sdělit, že máme toto jednání přenášené a proto tedy vítám i posluchače a další. Myslíme si, že eh, slyšení se dostalo v předstihu dost velké publicity. Eh, doufáme, že celá řada aktivních členů eh, motorkářské komunity nás teď sleduje a že také vlastně hodnotí to, že se takto vlastně zviditelňujeme a otevřeným způsobem budeme komunikovat o celé řadě klíčových otázek. Máme také webové stránky, webovou adresu. Vy jste nás nalezli díky těmto našim stránkám. Je tam také mailová adresa, pokud byste se chtěli eh, obrátit eh, k našemu tvrdě pracujícímu zpravodaji panu Vimu van de Kampovi, tak eh, můžete využít toho Eh, mailového odkazu, pak je tam také odkaz na eh, náš eh, měsíční zpravodaj a můžete se stát také přítelem našeho výboru. A teď přejdeme k meritu věci. Všichni z vás by měli mít v ruce program a také kopii některých těch průsvitek, těch prezentací. Já naše jednotlivé řečníky stručně představím. Ve složkách máte i více informací o jednotlivých mluvčích. Cílem našeho slyšení je eh, diskutovat zde o návrhu Evropského komise, od Evropské komisy a eh, hovořit tedy o dvoukolých a eh, trojkolových vozidlech, a e, tak trochu rozprášet některá e, některé informace, které kolem toho e, proudí. Je to návrh, který vlastně přichází z Evropské komise, jak jsem říkal, a také od komise uslyšíme, je tady zastoupena svým týmem. Eh, chci eh, představit eh, Žána, který je šéfem automobilové sekce v svém DG. Ten se k nám také bude moci obrátit, včetně svých kolegů. Vítám ho tady mezi námi. Spravodaj, kterého výbor jmenoval, aby byl odpovědný za tuto věc a předložil svá doporučení našemu výboru a příslušnému výboru je pan Van Camp, který také bude hovořit později o sobě a o svém návrhu. Takže nás by zajímaly eh, stanoviska eh, jednotlivých expertů kolem této problematiky a odpovědi, reakce na e, různé sporné záležitosti. Komise e, se rozhodla, že je třeba aktualizovat určité věci, konkrétně oblast bezpečnosti těchto vozidel, kategorii vozidel a jejich e, dopad na životní prostředí. Rovněž bude diskuze o harmonogramu, o schopnostech výrobců těchto vozidel a Eh, při, při dodržování těchto případných nových eh, pravidel a také o připravenosti trhu. Takže tady je celá řada i takových jako ekonomických eh, témat s tímto spojených. Máme čas do 18.30 a já teď tedy vyzývám našeho tvrdě pracujícího zpravodaje, pana Van de Kampa, aby celé téma uvedl. Děkuji pane předsedo. Já jsem eh, připravil takovou malou prezentaci na dnešní odpoledne. Vybral jsem si eh, hezký název eh, State of Play a dovolte úvodem pár poznámek. Nejprve chci říct, že pravděpodobně již víte, jak vypadá ten harmonogram tohoto návrhu eh, musím říct, že jsem tento harmonogram musel trochu pozměnit. Omlouvám se za to. Eh, ten postup je totiž spojen eh, s prací na nařízení, které se vztahuje k zemědělským a e, strojům a strojům používaným v lesnictví a tím pádem vzniká určité spoždění, vznikají určitá spoždění, jelikož Rada ministrů e, vyjádřila přání e, jednotlivým návrhům vtisknout vlastně stejný rytmus práce od těch zemědělských Eh, strojů a zařízení přes lesnická až eh, k motorkám, skutrům a dalším. A eh, tak tedy tady máme harmonogram předložený Evropskou komisí, ale my konstatujeme, že tady existují určité problémy. To se týká nařízení zim, eh, ohledně zemědělských strojů a strojů využívaných eh, v lesnictví. Dnes eh, budeme hovořit také o ABS. Já musím konstatovat, že na evropské půdě se tady dostává těmto iniciativám velká podpora. Budeme diskutovat o způsobech, o omezení emisí. Tam je to obdobné také je tady velká podpora pro euro 4, 5 a 6, ale vzniká tady samozřejmě otázka e, toho časového harmonogramu, těch přechodných e, období. A potom ještě OBD, to je také součástí e, nařízení a to je celkem komplexní záležitost, jak už to tak bývá s těmi harmonogramy. Tady se pokusíme o, eh, určitou, eh, o určité zjednodušení a eh, v neposlední řadě bude potom ještě řeč o prováděcích předpisech, to znamená o realizaci toho provedení celého nařízení. Tam budeme muset předvídat určitý, určitou časovou hůtu A pak je tady ještě otázka pole působnosti. Pořád tedy diskutujeme o těch terénních vozidlech, ale otázky, některé otázky tady ještě nejsou vyřešeny. E, toto odvětví také přišlo s určitými otázkami, připomínkami. To samé e, se týká těch e, terénních motorek a motorek typu enduro, které jsou teď předmětem určité výjimky, ale podle Eh, řady hlasů by se i tyto dva typy motorky, motorek měly stát předmětem eh, pole působnosti tohoto nařízení. Eh, takže to jsou všechno body, ke kterým se nepochybně vrátíme. A teď jsou tady ještě elektrické vozidla a elektřinou poháněné kola, tady je to méně jasné. Nevíme přesně, jak postupovat. Evidentně tady existuje určitá potřeba, potřeba především inovace. Je e, třeba tady sloučit ty podmínky, které by inovacím nahrávaly. Další důležitou otázkou je otázka bezpečnosti, automatické zapínání světel. To je velmi podporováno e, v terénu. E, často motorkáři ale namítají, že toto je zásah do svobody jednotlivce. Já už jsem se zmínil o ABS a chci ještě poznamenat, že ABS je tedy předmětem mnohem větší podpory než to automatické zapínání světel APK e, to bude e, v, jiném, e, v jiné složce každopádně, ale my dnes odpoledne, jak už jsem řekl, budeme hovořit o ABS a o příslušném harmonogramu. Pak vás chci ještě upozornit, pane předsedo, na další věc, konkrétně na zařízení, to je specifický sektor. Eh, možná, že chcete ještě doplnit svá eh, kola eh, nějakými zařízeními, doplňkovými zařízeními, která nejsou předmětem nějaké regulace Eh, takže tady existuje svoboda, eh, jak eh, svou motorku, dejme tomu, či jiné dvoukolé vozidlo tak trochu personalizovat a je tady vůle po, co, nebo tedy spíš požadavek o co největší svobody, uvidíme, jak se s tímhle vypořádáme. A pak je samozřejmě otázka dohledu nad trhem. Tady máme před sebou ještě dlouhou cestu. Toto téma se začíná čím dál tím více rozvíjet a my se během odpoledne tomu budeme věnovat, budeme říkat eh, více podrobností o našem přístupu, o našich úmyslech a doufáme, že společně s radou a společně s komisí bude možné tady předložit něco hmatatelného, co se toho dohledu nad trhem týče. A další téma, životní prostředí, to je obrovská Eh, otázka. Tady jsou jasné požadavky na eh, čistotu ovzduší a na ty stropy, takže uvidíme, jak se s tím budeme moci eh, nějakým způsobem popasovat. A pak je tady ještě otázka životnosti či období, po které musí to vozidlo respektovat určitá omezení. A někteří nám říkají, že je třeba také Eh, vznést otázku výpočtu těch emisí, eh, emisí na hodinu, emisí podle vzdálenosti a tak dále. A kromě toho je tady ještě celá ta velká otázka uplatňování kontroly, zdali testy jsou skutečně realistické, zdali ten přístup, který byl až do posud uvažován, jak si je solidní. To je asi vše z mé strany úvodem. Děkuji. Um, I think... Děkuji. Já bych možná jenom požádal uh, řečníky, aby uh, respektovali uh, otázky uh, různých zkratek, VMTC a tak dále. Uh, pak samozřejmě je třeba, aby se uh, tady e, zmínili požadavky jednotlivých agentur, o tom ale nepochybně uslyšíme později. Děkuji, pane kolego, za tato slova úvodem a teď už můžeme e, postoupit dále. Máme to rozděleno do takových tří e, sekcí. Jak to tedy pan Van de Kamp řekl, budeme nejprve hovořit o bezpečnosti, potom o životním prostředí a v třetím sledu potom o uplatňování, o implementaci a o dohledu nad trhem a všemi těmito záležitostmi. V každé z těchto tří sekcí máme dva řečníky. E, Každý z nich bude hovořit maximálně 8 minut. Mají v tomto směru jasné instrukce. E, Budu to e, hlídat. A v té první e, části, v té první sekci o bezpečnosti budeme e, nejprve moci vyslechnout pana Luka Paskoto, který je ředitelem mobility v Mezinárodní federaci e, pro automobily FIA a on nám řekne, kolik stovek tisíc členů má v Evropě a pak e, vyslechneme pana Patrice Asendelfa z Královské nizozemské e, asociace motorkářů, pan e, Wim van de Kamp, který to zatím neřekl, je také jedním z velmi aktivních členů této asociace, musím říct. Takže nejprve má slovo pan Luka Paskoto, prosím. Thank you, Chairman, and thank you for the possibility. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za možnost eh, eh, vyjádřit naše stanovisko a naše zkušenosti. Eh, abychom se vešli do času, tak přeskočím první dva slajdy. My zastupujeme uživatele, motoristy. A většina z nich jsou motocyklisté. Podívejme se nejdříve na eh, obecný přehled. Většinou eh, se má za to, že eh, za nehody mohou uživatelé silnic. Ovšem ono jde také o to, že třeba působit na vozidla i na silnější infrastrukturu. I lidé mohou eh, dělat chyby, ale eh, daný systém může zmírňovat důsledky jejich chyb. Já se pokusím eh, tento koncept udělat, tedy promítnout do celkové situace. Samozřejmě vzdělání a zkušenosti jakéhokoliv uživatele silnice, ale potom také značení a vysoce, nebo eh, značení eh, vysoce rizikových eh, úseků, potom údržba silnic, potom efektivní vozidla jsou součástí bezpečného systému. A potom tady budeme hovořit o přístupu k technickým informacím. To je důležitá spotřebitelská otázka. A mm, poslední bariéra je samozřejmě technologie samotná. Trochu se zaměřím na ABS. Ne, nehody eh, se objeví v případě, že eh, celý systém někde eh, selže. Podívejme se na Tady přeskočíme tenhle, který ukazuje nárůst počtu smrtelných zranění. A e, podívejme se na to, že řidiči asi nejsou úplně všude stejný. Vlevo máme italský případ a vpravo máme německý případ a všem vlevo by to spíš mohlo být e, středo e, moří a vpravo severní země. Máme něco jiného v případě městské mobility a v případě možná mobility ve volném čase to je na zvážení. Teď se podíváme eh, na eh, výklad. Eh, v mém dokumentu najdete podrobnější podklady k tomuto. Já to tady teď nebudu říkat. Teď se ovšem budu zabývat technologií a dopadem, zejména ABS. Pokud jde o v motocykly, tak ABS vypadá jako slibná technologie. Podle spotřebitelských testů Eh, evropského eh, autoklubu, eh, zejména tedy německého, italského, francouzského autoklubu. Ukazuje se, že ABS vede k lepší silniční stabilitě během brždění a také ke snížení brzdné vzdálenosti. A také to docela jistě může pomoci vyhnout se nehodám nebo alespoň ovlivnit. Eh, ovšem dále jsme také zjistili, že eh, pouze pokud se bude správně eh, používat ten systém, tak to může vést ke zvýšení bezpe- bezpečí. Musíme také definovat, aby systém ABS opravdu obsahoval jenom systém, který zamezí zablokování kol musíme si uvědomovat, že eh, to, čemu se říká advanced braking system, to znamená eh, systém předběžného brždění, není totéž, eh, co kombinovaný bezdní systém, což se někdy často spojuje do toho proti blokovacího brzdného systému. Teď se podívejme tady na graf, který ukáže, že ABS ve 150 často nenajdeme. Samozřejmě je to otázka nákladů. Tady máte italské příklady. Ehm, myslím si, že italský trh je jeden eh, z nejdůležitějších, pokud jde o motocykly. Tak eh, tady vidíte, že mm, je tady eh, problém ceny a je to problém také nedostatečné osvěty. Měli bychom tedy pravděpodobně podpořit vzdělání uživatelů o ABS a také eh, spotřebitelé musí být lépe informováni o přínosech ABS. Pokud se podíváme dále například, tak eh, tady vidíme průměrnou, eh, průměrné zkrácení brzdné vzdálenosti asi o 25% z ABS. A to bylo v našem zkušebním středisku v Německu, které se pokoušelo toto prokázat. Ovšem tady také na dalším slajdu vidíme, že ABS může ovlivnit eh, nehodovost v, za konkrétních okolností, eh, zejména pokud jde o nárazy zadu nebo eh, srážky na křižovatkách. Ze, Švédska se ukazuje, že ABS je velice užitečná technologie. A také se ukazuje, že v případě, že ABS by bývalo bylo namontováno na všech motocyklech v Itálii, tak by se bývalo zabránilo eh, asi 11 155 nehodám v roce 2008. Smrtelným nehodám. Eh, vzhledem k tomu, že ABS zvyšuje brznou eh, stabilitu, tak je třeba se tím dále zabývat ABS eh, není zatím tolik rozšířeno a nejsou o něm zatím tak eh, dobré statistiky, eh, ale neměli bychom ji rozhodně podceňovat, protože prvotní analýzy ukazují velký přínos. I studie ze Spojených států ukazují, jak je to přínosná technologie. Takže teď má doporučení. Samozřejmě abych potvrdil to, co už jsem říkal dříve. Eh, řádné vzdělávání doprovozené konkrétní eh, informační kampaní je postradatelným prvkem eh, vzdělávání řidičů. Různé technologie jsou k dispozici, ale vypadá to, že spojený brzdný systém nebo pokročilý brzdný systém není to tež, co ABS a ABS, co by protiblokovací brzdný systém je to nejlepší a měl by se zavést co nejdříve. Když eh, říkám co nejdříve, tak eh, se podívejme na další slide. Eh, OSN vyzvala členské státy ke zlepšení situaci. Kdybychom tu povinnost zavedli v roce 2017, tak to znamená, že ještě na masovém trhu nebude, bude někdy v roce 2018-2019. A my eh, jako autoklub aktivně školíme eh, řidiče, ale lze se domnívat, že eh, ABS by mohlo výrazně zlepšit rizikovost jízdy tímto typem vozidel. Děkuji. I já vám děkuji za velice zajímavou prezentaci a mm, asi jsme si to úplně celé nepřečetli, ale věřím, že lidé si to budou chtít ještě později přečíst. Teď už dám ale slovo panu Asndelftovi, který pohovoří eh, z pohledu eh, motocyklistické asociace v Nizozemsku. Voorzitter, dank u wel. Děkuji, pane předsedo. Holandská královská asociace motorkářů je velice poctěna, že se může zúčastnit tohoto setkání. Několik let věnujeme právě pozornost lidskému faktoru. Budu se zabývat tedy otázkou fungování ABS a vrátím se k několika bodům, které zmiňuje pan Van de Kamp ve své zprávě. Vidíme, že naše názory jsou zohledněny v této zprávě, ale mohou se ještě některé body doplnit. ABS je tedy eh, naše preference. Zcela jistě doporučujeme tento systém. Asi bychom nezacházeli v naší asociaci tak daleko, aby to bylo povinné, nicméně ABS se musí uplatňovat v rámci motorek, nejen u těch vysokorychlostních těžkých motorek, ale i u těch lehčích motorek. ABS eh, je tedy podle nás pozitivní řešení. Pan Van de Kam se zmínil ve svém úvodu o určité obavě, že se to může týkat také sportovních Eh, vozidel, u těch eh, dalších tří kolek, čtyř kolek, možná bychom je uchovali v té oblasti výjimek, čili aby tento systém by nebyl povinný v tomto případě. A pan Fandekam také ve svém úvodu zmínil skutečnost, že APK chce prosadit eh, to, co máme. Takže eh, ale jedná se o naprosto odlišné věci. Je zapotřebí, abychom dělali kontroly v oblasti bezpečnosti a jak eh, víte, že v případě 2% nehod je to automobil, který je příčinou nehod, čili nedošlo k důležitým modifikacím. Eh, Jsou tady velké problémy. Co se týče ještě ABS, tak eh, máme několik eh, různých alternativ, možností, jak řešit tento problém z teoretického hlediska. V podstatě máte kratší brznou dráhu v případě, pokud máte ABS, nicméně i když dojde k zablokování kola, tak máte možnost neustále sledovat eh, a kontrolovat eh, směr eh, vozidla, i když to kolo je zablokováno, ale můžete neustále kontrolovat směr vozidla. Nicméně musíte dobře umět brzdit, je to otázka školení, to znamená, že pokud umíte dobře brzdit, tak můžete plně využít systému ABS. Co se týče vnímání rizika a přijetí rizika, pochopitelně to je také velice důležitá otázka. Vždy zdůrazňujeme důležitost prevence. Jakmile použijete EBS, tak se nacházíte v situaci, kdy toto ABS musíte použít. To znamená, že musíte umět zvládnout toto riziko a musíte udělat vše, abyste se nedostali do nějaké nehody. Neustále eh, se dovídáme o nových eh, nehodách, kdy eh, máme právě nehody, ve kterých jsou motorkáři. Týká se to například situací, kdy předjíždějí nebo často vozidla zahýbají doleva a přitom se neohlednou nebo nevidí ve zpětném zrcátku, zda je za nimi motorkář, potom se dohady, kdo Eh, měl přednost, potom jsou velké problémy také s proplácením, s pojišťovnou a zjišťuje se eh, pozice obou vozidel. Je to nesmírně složitá situace, čili je důležité, abychom dali eh, důraz školení, vzdělávání, jak teoretickému vzdělávání a tak i praktickému, aby lidé věděli, jak se chovat na silnici, jak zvážit, hodnotit rizika, jak to riziko zvládnout. A je také důležité, aby se naučili eh, jezdit eh, defenzivně doslova, protože jinak ty vlivy nebo ten dopad nehody může být skutečně smrtelný. Čili je důležité, abychom věnovali pozornost eh, všem lidem, kteří se učí jezdit na motorce, abychom je upozorňovali na nebezpečí a snažíme se, aby si uvědomila i nizozemská veřejnost. V podstatě se nám podařilo schválit takovou úmluvu nebo konvenci, kde spolu dochází ke spolufinancování e, ještě jaksi dodatečného vzdělávání motorkářů, aby měli lepší vzdělání. A motorkáři, kteří používají ABS, tak se musí nejdříve také naučit tento systém používat. Pochopitelně, co se týče infrastruktury, vždy můžeme zlepšovat kvalitu infrastruktury, můžeme zlepšit techniku, technologii na jednotlivých vozidel, ale zcela jistě ta bezpečnost je založená na tom, aby eh, motorkář uměl zvládnout eh, svůj, svoje vozidlo. Děkuji. Představil jsem pana van de Kampa, který je zpravodajem. Jsem velice rád, že mohu eh, přivítat pana Ben Langa, který je také členem výboru pro průmysl a také vím, že je um, zpravodajem za socialisty z Vestfálska. takže vás zde vítáme. Vím, že také jste motorkář, dále pan, pan Mendes, já jsem stěnovým zpravodajem za svoji politickou skupinu, ještě tady máme pana Repa, čili vyzvu kolegy, aby položili dotazy svým našim hostům. Možná se vrátím k panu zpravodaj úplně na konci, jestli budete souhlasit, možná abych dal nejdříve slovo panu Langemu. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že účinnost ABS je nesporná. Já sám také jezdím, jak už jste eh, říkal, eh, jezdím na motorce a jezdím už 9 let s motorkami s ABS a musím říci, že bezpečnost eh, to výrazně zvýšilo. Pokud jde o povinné zavedení, tak to u mě vyvolává dvě otázky. Za prvé, Zejména když se podíváme na menší motorky, eh, tak eh, je to otázka nákladu. Je to realistická varianta eh, povinně je vybavovat ABS, vzhledem k tomu, že tady je poměrně velký konkurenční tlak, tlak na tyto malé motorky. Můžeme někdo říci, kolik by to potom stálo? jak by se tam vyvíjely náklady. A u těch větších je eh, ve skutečnosti problém, že eh, když se to zavede v roce 2017, potom se to na trh eh, promítne velmi pozdě. Nebylo by možné to zavádět postupně, tak abychom se opravdu dostali k nějakému realisticky naplnitelnému datu ke konci. Eh, ano, tady je prostě také otázka eh, eh, té, toho váhové rozložení skutru oproti motocyklům. Pokud já jsem to dobře pochopil, tu technologii, ke které se dostaneme, o které zatím nikdo úplně nehovořil, a tak tam tohle je důležité. Pan Manders, paní Rile, pan Repo a potom dám slovo ještě panu Van de Kampovi. Pane Mandersi. Děkuji, pane předsedo. Co se mne týče, tak eh, já musím říct, že jsem také motorkář a eh, když mi bylo 25, tak jsem se odstl uprostřed nehody, která naprosto změnila můj život. Byla to vážná nehoda a naprosto souhlasím s tím, co řekl eh, zástupce Federace motorkářů. Je jistě zapotřebí více osvěty, více informací i nejenom pro motorkáře, ale i e, osvěta a informace e, směrem k řidičům auto, osobních automobilů, kamionů a tak dále. My tady konstatujeme celou řadu e, nedostatků. Z toho technického pohledu se jistě musí plno věcí zlepšit. Je třeba také zvýšit viditelnost. Tady vlastně e, není nic s inteligentním e, informačním systémem se nepochybně určité možnosti E, objevují. Já se zabývám novými technologiemi a vím, že komise také velmi zblízka sleduje tuto oblast, aby se e, zjistilo, jakým způsobem zlepšit proaktivní prevenci nehod. A Rovněž bych eh, chtěl říct, že tady existují pádné argumenty pro to, aby vznikly jakési minimální evropské normy ohledně bezpečnosti eh, vozidel a to by také platilo na dovážená vozidla. To, co je vyráběno e, na území Evropské unie, tam se to rozumí samo sebou, ale když se jedná o dovozy z třetích států, tak je to někdy trošičku jinak a e, pak může docházet e, k problémům. Dnes ohledně toho vybavení a dalších e, vlastně konstrukčních částí. Už se vlastně e, nechovají motorkáři jako v minulosti. E, není to taková není to takové kotilství jako kdysi, ale i tak je třeba, aby se neustále kontrolovaly normy, Eh, které, eh, dejme tomu, byly kontrolovány při, tom první, při té první registraci. A myslím, že musíme také hledat nějaké uspokojivé řešení. Eh, jsou tady určité dobré možnosti a my v tomto směru u elektrických, elektrických ponů máme také možnosti. Ano, nepochybně se k těmto věcem ještě vyjádříme, předseda. Ano, o těchto bodech budeme nepochybně hovořit. Paní Rule. Já bych eh, se ještě prvního řečníka konkrétně chtěla zeptat za prvé na velikost vozidla. Eh, jaká eh, máte čísla, pokud jde o smrtelné nehody? Velikost vozidla, rychlost vozidla a to, co by bývalo zmohlo ABS. To je jedno téma. To druhé téma a které mě napadá, když se dívám na vaši zprávu. Říkáte, že většina eh, nehod se vyskytuje ve městech. Jsou nějaké studie o vlivu systému ABS eh, ve vztahu na to, kde se ten eh, motocykl používá? Takže otázka je také, má to smysl také pro menší vozidla, menší, motoci, menší motocykly? A dávalo by to opravdu smysl? Potom, eh, čím více se to bude používat, tak tím eh, více budou klesat náklady. Čili já si myslím, že otázka nákladů eh, by opravdu měla být jenom u těch nejmenších, protože u těch velkých motocyklů to v poměru k celkovým nákladům bude hrát zanedbatelnou úlohu. Pane Ripo. Děkuji mnohokrát nemohu popřít výhody systému ABS, jejich význam, ale to bylo jasně vysvětleno. Bezpečnost se sestává z nejrůznějších aspektů. Není to pouze otázka toho daného motocyklu, ale také, co máte v hlavě. Takže motorkaři jsou jak starší lidé, tak mladí a otázka zní, zda mají možnost sami zasahovat eh, do technických parametrů svého vozidla, zda mohou měnit nějaké parametry. Vím, že řada lidí nebude zasahovat eh, neoprávněně a dělat různé úpravy, ale já si říkám, zda tato úprava nezachází příliš daleko. Možná se příliš zaměřujeme na standardizovanou bezpečnost. Mladí lidé si někdy chtějí postavit svoji vlastní motorku, ale dělají si to po svém, ale pokud by ta motorka byla dobře kontrolována a bylo by to dobře prověřeno, tak bychom to možná měli také zvážit. Jenom pár poznámek za sebe stínového zpravodaje. Chtěl bych se zaměřit na otázku bezpečnosti, kterou nyní řešíme. Myslím si, že máme jasné stanovisko. Všichni, zdá se, obhajujete povinné zavedení systému ABS. Máme tady dostatek eh, podpůrných informací a v podstatě tady máme také návrh eh, z komise. To nějak eh, nespochybňujeme, ale spíše se zabýváme otázkou velikosti těch daných zařízení vozidel. V případě menších vozidel, a já si myslím, že to se týká mopedů nebo skutrů, těch malých motorek. A tam je možné mít eh, kombinované brzné systémy, kde by nedošlo k zablokování kol. To by bylo asi vhodné. Ale já sice nejsem motorkář, ale jsem profesionální inženýr, takže možná komise se k tomu může vyjádřit později, mi to přijde také důležité jestli dobře chápu dynamiku a rozložení váhy v případě různých typů dvokolových vozidel, tak eh, skutry mají úplně jinou konfiguraci než eh, těžké motorky. Mají menší kola, to znamená eh, menší stabilitu, také je tam mnohem větší distribuce té váhy na zadní kolo, to znamená, že ten kombinovaný brzdní systém může fungovat dobře, ale u motorek ta dynamika je úplně jiná. Naopak tam je zásadní to přední kolo při brždění. A když ale zablokujete to přední kolo, tak to velice rychle destabilizuje celé vozidlo. Čili ABS, jestli tomu dobře rozumím, není otázku, jak rychle zastavíte vozidlo, ale také, eh, když zabrzdíte předčasně, tak můžete spadnout, ztratíte rovnováhu. Čili to je oblast jednak malých eh, motorek, tady možná ty motorky, například 125 eh, cc, by mohli mít ten kombinovaný brzdní systém, tam by to bylo vhodné, tam bychom mohli mít určitou flexibilitu, to je první věc. A za druhé, chtěl bych vědět, zda souhlasíte s návrhem, který eh, navrhuje um, také offroadovým motorkám, cyklokrosovým motorkám, eh, aby do toho nebyly eh, začleněny, protože ten ABS systém v tomto případě by mohl být nebezpečný nevím, jestli je to úplně v tom návrhu a chtěl bych slyšet váš názor. Neslyšeli jsme ještě o dalších bodech této zprávy, ale je patrné, že jsou tady rozdíly, když to vozidlo používáte po městě a mimo město. Eh, dále otázka práv, to není v naší pravomoci, to mohou řešit kolegové z výboru pro dopravu. To je tedy můj příspěvek a možná pan van de Kampe by se k tomu rád ještě vyslovil a pak požádáme i některé z našich hostů. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte nejprve připomínku eh, z pozice zpravodaje. Spravodaj má naslouchat. Já naslouchám a nechci být nějakým politikem v jakési věži ze slonoviny. Konstatuji, že v motorkářské komunitě e, je po ABS poptávka. Jsou tady určité odlišné hlasy. Někteří říkají, že by měla existovat úplná svoboda výběru, ale většina e, prostě je pro povinné Eh, a zařízení ABS. A pak je tady otázka toho harmonogramu. Musíme každopádně vyčkat na komisi a radu. Naše eh, partnerství je trojstrané. Samozřejmě bychom rádi postupovali rychleji. Máme tady ten slavný, to slavné datum 1. února 2012, ale prostě se musíme sklonit před imperativy. Za druhé, e, vybavení. Já jsem velmi nakloněn kutilství, to je krásná věc, ale bezpečnost je zase něco jiného. A co se týče nějakých výjimek pro, dejme tomu, ty eh, offroadové či eh, terénní cyklokrosové motorky či motorky typu enduro, tak já s tím nemám problém, nemám námitek, ale je třeba být obezřetný, je třeba opravdu opatrně promyslet, co řekneme eh, motorky enduro by mohly mít zařízení ABS, které by bylo možno odpojit a tak dále. Já těm argumentům všem rozumím. Eh, na mé prezentaci, eh, na té čtvrté eh, průsvice, byla, byl vztah mezi osvětou a zkušenostmi, co se týče užívání ABS. Nějakých 70 nehod vlastně je zapříčiněno právě tím, že tam něco takového není. 70 procent eh, nehod je zapříčiněno chováním řidiče, eh, jezdce. Eh, to by mě zajímalo, jestli toto lze potvrdit, zdali jsou to spolehlivé údaje, z kterých můžeme vycházet. Takže prosím, pan Paskoto, prosím, reagujte na tyto připomínky a prosím stručně, pár minut dank u wel, voorzitter. Uh, ik kan redelijk kort zijn in mijn, in mijn antwoorden, omdat het groot... Děkuji. Budu... Um... Budu, budu stručný. Eh, většina těch otázek je spíš opravdu namířena na mého kolegu. Jenom bych možná upřesnil jednu věc. Eh, pan Van de Kamp nám eh, říká, že by tady mohla existovat výjimka pro motorky typu Enduro. ale já osobně si myslím, že je třeba e, se zachovat e, přiměřeným způsobem. E, nějakých 70 až 80 nehod by nemuselo existovat, nemuselo by k ním dojít, kdyby ten jezdec se choval jiným způsobem, než jak se choval. Samozřejmě tady už se možná dotýkáme určitých dalších věcí, jako je svoboda jednotlivce a tak dále. Eh, a není to možná otázka eh, nedostatku vůle. Já jsem říkal, že motorkáři jezdí nějakých tři, čtyři pět eh, tisíc eh, kilometrů ročně a většina prostě nemá dostatečné eh, zkušeností a aby se nedostatek zkušeností nějakým způsobem nahradil, tak je třeba průběžné, průběžná osvěta, průběžná školení, je třeba prostě tady přejít na určitý vyšší typ toho, té odborné přípravy, protože to se nepochybně projeví na počtu nehod. Děkuji a mm, pane Paskoto teda a teď je na řadě pan Paskoto. I will try to give some comments and then of course... ano, to je docela složité, ne, takže já se pokusím na to nějak podrobněji odpovědět. Potřebujeme samozřejmě kvalitnější údaje o uh, silničních nehodách a proto my jsme museli uh, uh, zorganizovat uh, terénní test v našem středisku, abychom chápali, co se děje na silnicích a museli jsme eh, zkoumat, co se přesně eh, děje s těmi technologiemi, které jsou k dispozici. Měl bych se zaměřit na eh, tu analýzu nákladů a přínosů, zejména pokud jde o náklady na zdravotnictví, na údržbu, na pořízení vozidla. A na podporu jedné technologie. Máme tady také příběh ASP v autech, které eh, výrobci nechtěli eh, zavádět z začátku a teď už eh, značně klesla jeho cena také díky konkurenci na trhu. Pokud jde o tu vaši otázku 70% nehod způsobených chováním řidiče, já jsem opravdu pro bezpečné systémy, protože pokud eh, nedosáhneme dobrého standardu eh, odborné přípravy, tak samozřejmě eh, je to také chyba řidiče pořád, ale je to také chyba systému. Takže ono je těžké říkat, že 70-80% je chyba řidiče, když celý ten systém jinak nefunguje soustavným způsobem. Dobrá, eh, děkuji vám mnohokrát oběma pánové a myslím si, že eh, teď přijdeme k další fázi a vy tady asi zůstanete, takže pokud tam eh, zbyde i ještě čas, tak vám potom dáme slovo, jestli budete chtít. A teď se podívejme na ekologické aspekty. A já s velkou radostí tady mám dva odborníky. Za prvé eh, je mimořádným potěšením, že zde mohu uvídat Bertrana de Dicreze z francouzské eh, agentury pro eh, životní prostředí a energetiku, který je zapojen hodně do výzkumu a dohledu nad ekologickou výkonností. A potom je tady pan Dirk Bostels, který je výkonným ředitelem asociace pro eh, kontrolu eh, emisí katalyzátorem AECC, takže nejdříve dám slovo panu Dikrezovi na 8 minut. Um, Děkuji, pane eh, předsedo. Takže já bych tady s dovolením komentoval několik výsledků, které jsme, ke kterým jsme dospěli v naší studii o těch dvoukolových eh, vozidlech, poháněných dvoukolových vozidlech. Je to eh, také doplněno o několik výsledků o mopedech. Eh, závěry, ke kterým jsme tehdy dospěli, budou tady také zvýrazněny a porovnány s návrhem právní normy. Takže tady jsou výsledky. Nejprve Nalevo máte spotřebu paliva, napravo emise eh, a pro tři typy vozů, které jsme vzali jako taková referenční, eh, takové referenční jednotky. Eh, proč nás zajímají právě ta poháněná dvoukola vozidla? Nalevo vidíte, že vozidla s nižší spotřebou pod 3 litry na 100 kilometrů již existují a jsou e, k dispozici a nejsou drahá, proto e, se o ně zajímáme, zajímáme se o jejich dopad. A potom e, ty další jsou méně efektivní, co do každodenního užití to není samozřejmě překvapující, ale zase, když to srovnáme s většími vozy, 250 a tak dále, tak je to něco jiného. Pak eh, je tady eh, vlastně další eh, údaj u, ohledně spotřeby a to ve světle spotřeby podle Euro 3. Jak vidíte, spotřeba paliv u VTC je hodně podobná skutečnému eh, užití a dostáváme se poměrně daleko od výsledků Euro 3. Na další průsvědce, jak vidíte, vlastně eh, stejný eh, graf ohledně emisí CO2 a u VMTC je to poměrně velmi blízké e, emisím ve skutečném, e, při skutečném použití a proto vlastně zjišťujeme, že VMTC je mnohem blíž tomu skutečnému výsledku u těch dvoukolých e, vozidel než Euro 3. Následná průsvědka se týká té eh, pevnosti, odolnosti. Tady zase máme dva typy prahových hodnot. Eh, ty, ta červená šrafovaná eh, přímka ukazuje limity obou postupů a tady bych to doplnil následujícím. Máme tady vlastně stejný trend u VMTC i o Euro 3 a ty výfukové emise mohou nad, eh, jít nad rámec omezení nějakých 150 kilometrů už vlastně naznačuje eh, situaci nad, limitem, nad limitem. A eh, jsou to tedy emise jak CO2, tak dosyčnanů a z technického pohledu se jedná o některé nedostatky během celého cyklu. A tyto tři eh, dvoukola vozidla vlastně eh, dostávají stejná kombinovaná paliva a eh, představují také vozidla s nejnižší kapacitou 250 225. To jsou teda menší motorky. Na druhé straně vidíte ty nízké emitenty, ty jsou na levé dolní straně eh, toho celého grafu. Máme zde zase eh, stejný výsledek u těch eh, ty, ty ABS technologie jsou mnohem dostupnější u těch dražších vozidel a samozřejmě jde o to, aby jezdec byl barován eh, poté, co eh, ty výfukové emise dosáhnou té mezní hodnoty. A teď eh, vlastně měření skutečného užití. Tady máme tři série číselných údajů ohledně CO, HC a NOx. Ta červená šrafovaná čára zase e, ukazuje tu ekvivalentní e, mezní hodnotu o euro 3. Na levé straně jsou emise CO u 125, ty jsou mnohem vyšší než u jiných vozidel a ještě e, na té krajní pravici jsou emise NOx u dýzlových motorů, které jdou také nad rámec Euro 3, eh, což vlastně by tato vozidla měla respektovat. Je třeba si také uvědomit další věc. Průměrně euro, eh, tedy ty eh, dvoukolá vozidla Euro 3 nechávají v atmosféře 6 až 10 krát víc těch znečišťujících látek než vozidla podle Euro 4. Ten další graf ukazuje výpočet těch operativních bodů u určitých typů motorek u stávajícího legislativního cyklu ECE. E. A pak je tady zase ten případ VMTC. To je vlastně vysvětlení, proč 125 jsou skutečně velkými znečišťovateli a my doufáme, že s VMTC to povede k mnohem eh, většímu zlepšení eh, situaci A teď se chci ještě přesunout k mopedům, protože ty představí zhruba polovinu všech dvoukojích poháněných vozidel. Tady je vlastně eh, ve Francii eh, čas, eh, častá otázka toho hluku a Výfukových plynů ty dosahují velice alarmujících hodnot, to je jedna věc, alespoň pro Francii to platí. Na druhé straně na trhu jsme již e, e, dospěli také k některým dobrým výsledkům. Viděli jsme určité dobré výsledky, ale e, jsou to pouze zatím určité mimořádné případy a zase jsme tady udělali srovnání mezi skutečným užitím a tím celkovým cyklem, takže je vidět, že se to v tom reálném užívání eh, čím dál tím více vyskytuje. Budu velice Stručný eh, ohledně závěrů, my tento návrh vítáme, protože mopedy jsou v něm zohledněny a VMTC by mělo znamenat eh, lepší konsistentnost a eh, také si myslíme, že by takto bylo možno měřit, lépe měřit skutečnou spotřebu paliva u poháněných dvoukolých vozidel a to by bylo užitečné jak pro e, klienty, tak pro příslušné orgány, protože počet těch dvoukolých e, vozidel se velmi rozšiřuje a e, ve Francii se nyní studuje vlastně čím dál tím víc ta otázka e, zón s nízkými emisemi a e, tímto způsobem by bylo možno provádět ještě lepší srovnávání mezi dvoukolými vozidly a jinými vozidly. Předseda, děkuji informace. Chci ještě posluchačům i divákům říct jasně, že VMTC je vlastně eh, testovací cyklus, světový testovací cyklus pro motorky a je to vlastně takový eh, soubor, eh, taková série testů, které se postupně provádějí na motorkách. To je pro e, naše laické posluchače a diváky, kteří to e, nevědí. A pak e, chci říct ještě jednu věc, která je důležitá pro naší následnou diskuzi. To, co říkáte, se především týká těch malých motorek, kde jsou výrazné odlišnosti a i z tohoto důvodu Eh, vlastně nejsou eh, vlastně správně seřízené velmi často a to je také důležité zmínit tento, eh, tuto věc. Ano, ten testovací cyklus musí být co nejvíce podobný skutečnému reálnému užití. To je třeba zdůraznit a pak eh, je také zapotřebí technologií, které jsou eh, snadno eh, upravitelné, snadno nastavitelné. A pokud je to zase příliš snadné, tak to vede ke špatným výsledkům u těch malých motorek s malým, s malým objemem anebo pro starší stroje. Tam je to skutečně určité téma. Děkuji a teď je na řadě další kolega, pan Bostels, který bude hovořit o katalyzátorech. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Jsem velice rád, že s vámi dnes mohu odpoledne eh, tady být. A rád bych vám eh, ukázal výsledky tří eh, v měřících projektů, které dělá naše Eh, v asociaci e AECC. My eh, zastupujeme evropské výrobce katalyzátorů. Tady vidíte eh, firmy, které jsou našimi členy. Jsou to jejich loga. To jsou v podstatě hlavní hráči, pokud jde o technologie v kontroli emisí. Oni vytvářejí technologie pro všechny mobilní zdroje. My jsme v rámci našeho zkouškového programu motocyklu eh, testovali pět motocyklů, eh, čtyři z nich odpovídali normě Euro 3 a dva z nich byly od tradičních evropských a japonských eh, vývozců, ale také jsme i jeden testovali azijský, tedy jeden čínský motocykl a jeden indický ten eh, neměl, ten nesformoval euro normu. Eh, prezentaci bohužel eh, nevidíte, ale později vám ji budu promítat. Tady později vám ji dám. Když jsme testovali tedy ta, ty uvedené motocykly, tak jsme si všimli, že některé z nich nesplňují tu normu Euro 3 v běžných podmínkách a byly to přesto eh, motocykly s deklarovaným splněním normy 3. Koupili jsme si eh, na trhu, měli 8000 km na to a eh, ukázalo se, že jsme vyřešili nějaký technický problém na těch motocyklech a potom už plnili plnili ten, tu normu. Takže tady takový palubní ukazatel by býval nám ukázal, že je tam problém. Potom u těch dovezených motocyklů ten první motocykl se nám nepodařilo dovést na normu Euro 3, tak jsme si museli koupit další a ten jej splnil pouze v některých podmínkách a sice doplněný, doporučených výrobcem. Takže museli jsme eh, jej testovat pouze v referenčních podmínkách. A, takže to byly velice zajímavé zkušenosti. A teď se podívejme na a, a, v německá a, homologační data a, pro a, oxidy dusíku a, a hydrouhličitany. A, a také se tady podívejme na a, normy Euro 4 až 6. A pokud se podíváme ještě jednou, tak tady vidíme a, ty eh, čtyři evropské eh, motocykly, které jsme tedy eh, testovali. A tam nahoře je úplně ten indický motocykl, který neměl plnit ty přísné emisní limity, ale má zase docela dobrou spotřebu. Z těch čtyřech motocyklů, které jsme testovali, čtyři z nich splňují normu Euro 4. Musíme Eh, uznat, že to je bez zátěžové zkoušky, to znamená jenom v době eh, zkoušení. Ovšem motocykl B už spadá dokonce i do Euro 6. To znamená, že na trhu už jsou eh, očividně v této době dobré technologie. Potom druhá věc je kterou jsme se zabývali, je eh, výdrž eh, nebo eh, zatížitelnost těch jednotlivých motocyklů, protože jsme měli ten pocit, že se něco může porouchat a ten se potvrdil. Protože my jsme chtěli najezdit až 30 tisíc kilometrů, ale Abych to zkrátil, tak tady vidíte, že limity eh, emisní už eh, vzrostly po 2000 kilometrech. U eh, oxidu dosíku to bylo o po 5000 kilometrech ale dvojnásobek emisních limitů byl dosažen po 20 tisících kilometrech. Takže to, že nemáme takový požadavek na výdrž, vede k tomu, že motorky ty normy dlouhodobě nesplňují na trhu. Další test, který jsme dělali, eh, byl test eh, nedávno uvedených mopedů na trh. Eh, byly to mopedy, které splňovaly Euro 2. Bylo jich pět, tady vidíte konkrétní speci, specifika. Měli jsme tady čtyř takty, dva, potom tři dvou takty s různými typy karburátorů, respektive technologií. Všechny ty mopedy, kromě těch čtyřtaktních byly, eh, ne, eh, kromě toho čtyřtaktního vybaveného karburátorem eh, jsme měli vybavené, tedy splňovali normu Euro 2. ale když se, nebo měli splňovat tu normu, ale pokud je o oxid uhličitý, tak ten zásadně, ta, tam ji zásadně překonávali. Um, potom, uh, pokud jde o uh, zkoušku Euro 3, uh, start studeného motoru, tak tam vidíte, že to nemělo žádný zásadní vliv díky tomu, že se startovalo za studena. A také bych poznamenal, že jsme to nedělali v, ze zátěží dlouhodobou. Tady vidíme údaje v německého úřadu z homologace a vidíte, že valná většina už eh, se vchází do eh, rámce Euro 2 a u Euro 3 nebude žádná změna limitních hodnot, ale dáváme tam k tomu start eh, za studena a jak vidíme, tak to nemá žádný zásadní dopad. Některé eh, ty motocykly už se vejdou do Euro 4 a eh, samozřejmě Euro 5 to bude velký problém. Tady vidíte mopedy, které jsme testovali. Jsou tady samozřejmě některé eh, rozdíly, pokud jde o v vodíky nebo oxid dusíku, ale čtyři z těch pěti mobilů se tam vešly a je zřejmé, že ten čtyřtaktní s karburátorem eh, opravdu měl problém. Nicméně ty čtyři ostatní se vešly do eh, hlavního toho emisního rámce pro nejbližší budoucnost. Také jsme eh, vzhledem k tomu, že v návrhu komise je prohlášení, že poslední fáze pro motocyklovou legislativu bude podobná normě Evropě pro osobní vozy, se zabývali konkrétně částicovou hmotou u mm, motocyklu. To jsem schrnul tady v tom spodním grafu. Uprostřed tady vidíte ten, to srovnání s automobily NEDC a ty čtyři sloupce vlevo představují motocykly a potom je tady ten světle modrý sloupec, což znamená uh, dýzlový motor s částicovým filtrem, zatímco ten černý sloupec je bez částicového filtru. Víte, že když je to s částicovým filtrem, tak to snadno tu normu Euro 5 splňuje. Čili tady žádný problém není. Tady máme výsledky pro mopedy. Tady na druhou stranu jsme zjistili, eh, že pouze ten eh, čtyřtaktní eh, moped s elektronickým síkováním paliva splňoval eh, v normu. A pokud se podíváme na objemy částic eh, měřené systémem, tak vidíte, že ty výsledky sahají od 3,84 na 10 krát na 12 až po 1,09 10 na 14, takže to jsou zásadní eh, rozdíly. Jaké jsou tedy naše eh, závěry? My si myslíme, eh, že ty průběžné fáze by měly být trošku zpřísněny. Většina motocyklů splňuje už budoucí fáze, jeden dokonce i Euro 6. Pokud jde o ty další typy, tak u těch tříkolých eh, mopedů eh, by, eh, prospělo, by prospěly uvolněné emisní limity na navrhované úrovni Euro 3. Potom je třeba zlepšit v ovládání nebo řízení motoru, zejména pokud jde o AFR, poměr tedy mezi vzduchem a palivem. Zjistili jsme potom, že pokud jde o částicové emise, tak eh, je to podobné eh, v automobilům bez eh, filtru. Potom, pokud jde o emisní limitní hodnoty u hybridních vozidel, tak to by měly být definovány podle technologie jejich vnitřního, motoru s vnitřním spalováním. A potom závěrem bych řekl, že my splňujeme, že podporujeme ty v příslušné požadavky. Já jsem eh, vám dal hodně času, říká pan předseda, protože vaše prezentace byla zajímavá, ale myslím si, že obě dvě eh, prezentace byly hodně technické, ale eh, odpověděly na celou řadu našich dotazů. A já si myslím, že bychom se měli hodně pohnout vpřed, protože myslím si, že tady existuje určitá vazba mezi údržbou a tou e, zatížitelností. Kolegové, máte nějaké e, dotazy nebo budete chtít dál? Pan Langen, prosím. Ano, je možná jenom k otázce spojení. Uh, toho spojení uh, uh úrovně 5 a 6. Je zřejmé, že technologie už je pokročila daleko, že některé eh, voz, motocykly už mohou eh, dosáhnout eh, stupně 6. Má tedy smysl z hlediska katalyzátorového průmyslu zavádět nějaký mezistupeň, zejména vzhledem k tomu, že to stojí spoustu peněz na certifikaci všechny tyhle ty mezifáze. Nedávalo by smysl tu pětku a šestku eh, splnit, eh, tedy spojit v nějak nějakém smysluplném čase. A potom pokud jde o uh, mopedy, uh, tak tam byl jediný uh, dobrý výkon u čtyřtaktního mopedu. Myslíte si, že dvoutakty um, mají ještě v mopedech uh, nějakou šanci do budoucna vzhledem uh, k téhle legislativě o výfukových plynech? To jsou velice dobré otázky. Ještě někdo eh, se chtěl něco zeptat? Kdo by eh, chtěl odpovědět? Pan Bostil? Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Lange. Pane předsedo, ano, myslím, že by bylo dobré zjednodušit eh, data u implementace. Nejdříve máme ehm, dobrovolná data, potom máme různé fáze při zavádění homologace, Možná bychom měli konsolidovat eh, ty dvě první fáze, to znamená eh, ty průběžné fáze, abychom využili tuto dobu a dali další zaváděcí čas eh, tomuto sektoru, aby řešil velké výzvy a také vzniká možnost pro tu finální fázi, abychom to mohli lépe zakončit. Co se týče mopedů, tak jeden typ Mopedu a vlastně nenaplnil normu a e, ta trojka splnila normu. Hlavně se to týkalo u e, částic, podobně také dieselových motorů, tam to znečištění je vysoké a nenaplňuje to dané normy. Okay. Uh, well, I think we might return to some of those... Ano, možná se vrátíme k některým bodům ještě později ale nevidím žádné další dotazy, takže budeme pokračovat a dostáváme se k dalším dvěma prezentacím a potom budeme mít eh, závěrečnou diskusi. Na závěr budeme řešit otázku implementace nového nařízení. Máme zde pana Antonia Perlota, který je manažerem Asociace evropských konstruktorů motorek a pana Žána Ludovika Baseta, který se zabývá otázkou především o poprodejního, eh, poprodejní distribuce. Na začátku padla otázka paní Rule eh, a ta se týkala ceny ABS. Vím, že se o tom chcete zmínit. Možná by bylo dobré, abyste řešil i tuto otázku, protože to je dobrý důkaz na který jsme se ještě nezeptali, nebo jsme ještě o tom nehovořili. A teď vám dám slovo, prosím. Thank you very much for the, uh... Děkuji mnohokrát za úvod. Dobré odpoledne. Chtěl bych poděkovat za příležitost že se můžeme vyjádřit v rámci tohoto veřejného slyšení. Hovořili jsme o různých velkých výzvách, co musí dělat eh, průmysl, bavili jsme se o bezpečnosti, životním prostředí, ale já bych rád hovořil o tom, jak propojit tyto velké eh, výzvy v rámci harmonogramu a jaký zaváděčí čas využít. Eh, budu hovořit o ACEMu, to je organizace, která spojuje velké Eh, výrobce v oblasti vozidel typu L. Eh, zastupujeme 90 eh, evropských výrobců a 80 evropského trhu. Pochopitelně máme také výrobce, kteří nejsou původem z Evropy, ale mají také určitá ehm, zařízení nebo výrobní prostory v Evropě. Takže podporujeme celkové cíle 2020, úzce spolupracujeme s komisí, podporujeme čtyři hlavní cíle. Jak vidíte, jedná se hlavně o zjednodušení, bezpečnost, životní prostředí a také nové administrativní požadavky. Zcela jasně jsou to velké úkoly pro průmysl z krátkodobého i dalšího hlediska. Je to velice složitá otázka, je to také složité pro členské státy, které musí řešit homologaci a Týká se to jednak technického, výrobního, ale i marketingového aspektu, protože ty, tato vozidla se musí prodávat tom závěrečném efektu zákazníkům. Jak tedy vidíte, máme tady velké náklady, vyšší náklady ehm, během desetiletého období, eh, které pokrývá toto nařízení, také máme velké náklady v oblasti vývoje, výzkumu a vědy. A tyto výzvy znamenají, že harmonogram a ta zaváděcí doba eh, pro zavedení tohoto nařízení v platnost a celkový dopad eh, bude jak pro sektor, tak pro spotřebitele. Hovoříme o různých typech těchto vozidel na evropském trhu. Velice často eh, to vidíme pouze v kontextu těch velkých těžkých motorek, ale chtěl bych zdůraznit, že více než polovina celého trhu představují skútry, především malokapacitní vozidla a cena je tisíc až tisíce euro, což je velice důležité také v kontextu tohoto nařízení. Několik slov, zde to není úplně jasné, ale několik slov eh, ke kalendáři, zaváděcí době, několik prohlášení, v podstatě koncepce eh, životnosti a životního cyklu u dvoukolových eh, vozidel je několik modelů. Můžete mít eh, několik let, aniž byste měnili motor a potom se musí provést určitá přizpůsobení v polovině životnosti daného produktu. Musíme to hodnotit eh, na základě nejlepších eh, jednotek, což je 25 tisíc jednotek ročně. V případě nejlepších aut je to půl milionu jednotek, čili tady úplně máme jiné měřítko. Máme tady pět tisíc jednotek na rok a v některém případě v těch modulů je to tisíc jednotek za rok. Co to konkrétně znamená, když chcete vyrábět takováto vozidla, dvoukolová vozidla? Můžete mít 30 různých motorů, tím se je to všechno složitější, 20 až 40 různých modelů a protože to používáte k různým účelům, tak eh, máte také jiné požadavky na licence eh, v případě vozidel kategorie L. Tím vzniká velká eh, fragmentizace, velké rozčištění a je to velice nákladné pro tento sektor. Musíte si naplánovat výrobu, většinou rok připravujete koncepci, potom tři roky děláte celkový design a potom se zabýváte výrobou a nakonec se zabýváte celou životností daného produktu. Toto je návrh ze strany komise a zde vidíme celou řadu požadavků. Některé tyto požadavky eh, se zdají být velice logické, jsou tam různá data, která jsou předpokládána pro různé eurokroky, už jsme o tom hovořili. Eh, chceme podpořit eh, tato data. Konkrétně tady existují také rozdíly v případě nových eh, schválení typu. Musíme také adaptovat stávající homologaci, to bude trvat déle a také jsme se zmínili o požadavku na OBD, dále požadavek na ABS. V těchto dvou případech se to týká nových vozidel od určitého data, tím je opět situace složitější v případě řízení a výroby těchto výrobků. Co to znamená pro výrobce a dodavatele? Máme velice krátké zaváděcí doby, to už zmínil pan zpravodaj, a také dochází k určitým spožděním. O tom se jedná už v radě, ale nejen kvůli tomu, ale také se situace nevyvíjí tak, jak očekávala komise. Čili zdá se, že v tuto chvíli nemůžeme splnit to datum 2013 tak, jak to bylo uvedeno v původním návrhu komise. Na dalším depozitivu vidíte shrnutí navržených změn. Hlavní změna je racionalizace kalendáře celého harmonogramu, abychom mohli spojit některé požadavky, co se týče zaváděcí doby, to je velice důležité. A na tomto grafu vidíte, že navrhujeme, aby žádost o nařízení byla odloženo o minimálně jeden rok. Je to dynamický proces a jak víme, nejsou žádné záruky, které se týkají celkového balíčku opatření, nejen tedy spolurozhodování, ale také delegovaných aktů, která musí být dokončena. Čili otázka proveditelnosti je zcela zásadní, to je důležité pro eh, vybudování celého produktu. Jak vidíte v té horní části tohoto grafu, je to životní cyklus, o kterém jsem se zmínil. Nacházíme se v situaci, kdy musíme eh, maximálně zkrátit tu fázi vývoje výrobků a eh, zdá se, že je téměř nemožné, abychom naplnili ty cíle, které jsou stanoveny. Eh, další aspekt se týká logiky první žádosti o homologaci a také starých Eh, homologací v případě zavádění OBD a ABS. Musí se to změnit najednou, to je důležité, protože tím se zjednoduší ten, to schvalování typu pro výrobce, ale také pro členské státy, protože ty se obávají, že by to bylo velice složité, právě tento aspekt, že by to neprobíhalo všechno najednou. Později Eh, kolega bude hovořit eh, o opravách, údržbě, je tam celá řada technických aspektů, ale administrativní nařízení a logistické požadavky ze strany sektoru, pokud ten návrh zůstane tak, jak je, jsou velice obtížné, téměř nemožné. Některé malé střední podniky eh, v oblasti výroby motorek nemohou naplnit to cíle, čili navrhujeme, abychom odložili ten požadavek RMI na rok 2017 a některé požadavky by měly být zavedeny až po roce 2020. To znamená, že dopad na výrobce i dodavatele bude snížen, můžeme i tak eh, splnit cíle daného nařízení, jak jsem říkala, podporujeme jej, Máme minimální zaváděcí doby, eh, také racionalizujeme celý postup schvalování typů a také eh, racionalizujeme náklady. Také veškeré aktivity v oblasti vývoje a vědy budou náležitě optimalizovány. Další diapozitiv. To je situace, eh, pokud bychom měli ideální situaci na trhu, jak víte, Eh, celý sektor byl zasažen ekonomickou krizí a poslední eh, dva roky jsme přišli o 25 celého trhu a nemáme žádné náznaky toho, že by se situace zlepšovala. Jenom abych udělal srovnání, korejský průmysl udělal minus 6 čili eh, v našem případě ta situace byla čtyřikrát horší, což je velký tlak na výrobce, na dodavatele jednotlivých dílů, distribuci a je tedy důležité, aby ta zaváděcí doba v té následné regulaci byla náležitě zvážena. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A pan Baset je teď na řadě. Děkuji, pane předsedo. Uh, first I would like to thank uh, you for having inviting. Nejprve chci poděkovat za to, že jsme byli pozváni, abychom se mohli vyjádřit tomuto návrhu Evropské komise Eh, jsme Mezinárodní federací eh, distributorů eh, náhradních dílů. Naši členové jsou velmi aktivní. Chceme zajistit svobodnou a volnou soutěž. A já vám teď nebudu dávat do hlavy žádné další údaje, protože co se týče těch poprodejních služeb, tak máme nějakých 20 v Evropě, to je asi tisíc zaměstnanců napříč Evropskou unii a e, tento trh představuje asi 70 e, e, co se týče toho prodejního sektoru, musíte pochopit, a to se často neví, Eh, je, že se jedná vlastně o takový eh, řetězec eh, jednotlivých subjektů. My samozřejmě to vnímáme také z pozice klientů, jsou tady díleři, jsou tady poskytovatele technických informací, výrobci náhradních dílů a všichni E, zajišťují e, jednotlivé etapy správné údržby a e, montáže náhradních dílů. Teď bych se s vámi chtěl podělit o to, co myslíme výrazem moderní oprava, moderní údržba co je třeba dělat v dílně s motorkou, E, která je, kterou je třeba opravit. Nejprve je nutné provést diagnózu, identifikovat ten stroj, potom provést e, správnou analýzu problému, a e, identifikovat ty vadné díly, potom objednat případné náhradní díly, po té, co jsou obdrženy, tak je třeba je instalovat a to není všechno. Následně je třeba aktualizovat eh, software, inicializovat eh, ten stroj, aby se tedy klient mohl se svým Eh, se svou motorkou znovu v pořádku sejít. Takže toto jsou eh, všechno etapy, kde je přístup k informacím naprosto zásadní. Je třeba, eh, abychom se spolehli na standardizované informace z OBD a rovněž musíme také mít diagnostické nástroje typu multi-brand, protože Tyto informace jsou zapotřebí a jsou zapotřebí pro všechny jednotlivé články toho řetězu, včetně těch, kteří se zabývají eh, údržbou a opravami i pro další značky. Takže eh, když hovoříme o těch eh, prodejních službách, tak hovoříme o informacích ohledně oprav, náhradních dílech a nástrojích typu multibrand. A tady vidíte, jaké jsou ty eh, hlavní body. Technické informace jsou k dispozici vlastně pouze od výrobců těch eh, těch, eh, těch motorek, těch vozidel a hovoříme tedy o všech informacích e, e, i o informacích, které jsou nutné pro výrobce náhradních dílů. Hovoříme o e, informacích pro to školení a o informacích, které umožní výrobcům těch diagnostických zařízení aby vyráběli takové nástroje, taková zařízení, která jsou skutečně účinná a výkonná. Takže všichni jednotliví operátoři, ne pouze opra, e, ten, ta, ten sektor opravy, by měli mít e, přístup k informacím z OBD. Z makroekonomického e, pohledu na věc samozřejmě jsou tady otázky hodně bezpečnosti a slučitelnosti, ale u takovéto legislativy, e, kterou máme dnes na pořadu dne, je e, zapotřebí také zajistit, aby ta bezpečnost a slučitelnost s těmi potřebami a normami pro ochranu životního prostředí existovala vlastně od dne jedna po celý e, cyklus, po celou životnost toho stroje a je třeba, aby zároveň tedy evropská legislativa, politika byly konzistentní. Víme, že jste zapojeni do Euro 5, teď se vlastně finalizuje již legislativa v rámci Euro 6 Pan zpravodaj také eh, zmínil kategorii T a přístup k MI. Eh, to je vlastně všechno eh, v těch legislativních návrzích obsaženo. A teď vlastně ohledně toho načasování, proveditelnosti, my se domníváme, že rok 2013 je dobrá lhůta, a to hned z několika důvodů. Myslíme si, že eh, víc jak 90 trhu je v držení velkých eh, či supervelkých eh, hospodářských subjektů. Hovoříme tady o velmi známých značkách Yamaha, Honda, Suzuki, Peugeot a tak dále. A také bych chtěl ještě zdůraznit, že všichni tito výrobci již teď vlastně implementují ten princip přístupu k RMI, takže to není vlastně nic mimořádného, zvláštního a existují tedy velmi e, silné malé a střední podniky a je třeba samozřejmě si uvědomit, že krize zasáhla právě je a ten po Eh, prodejní eh, sektor. Zatím ještě nežádáme standardizaci, ale je to něco, co nesmíme ne, úplně opomíjet. A pak samozřejmě ty technické, specifické záležitosti, i když je, dejme tomu, u homologizace informace vyžadována, tak eh, tady není vlastně nic jiného než ta nutná šestiměsíční lhůta. Náš celkový názor je takový, že text návrhu je dobrý, je tam vlastně plno ustanovení z euro 5 a z euro 6 o těch e, těžkých e, strojích e, jsou ještě zapotřebí určitá zlepšení, protože tento text vlastně vyplývá z takového prvního návrhu, který eh, poskytla komise počátkem roku 2000. Mezitím došlo k určitým technologickým vývojovým změnám. Eh, trh se vyvinul a my eh, v automobilovém sektoru vidíme, že Eh, jsou eh, takové změny, které by eh, měly komisi přimět k určitým změnám v textu, k určitým zlepšením. My vlastně žádáme pouze to, aby nezávislí operátoři typu multibrand poskytovali spotřebitelům kvalitní služby a produkty na rovném eh, vyváženém eh, hřišti. Eh, a teď je otázkou, zda musíme opravdu čekat až někam do roku 2016. Z hlediska bezpečnosti, z hlediska životního prostředí, tak si myslím, že není co dodávat vzdělávat. Děkuji. Děkuji vám. Ano, naprosto se vám podařilo během 8 minut a 5 eh, sekund sdělit, co jste chtěl. Blahopřeji, myslím, že to všechno bylo velice užitečné pro nás a máme ještě dokonce trochu času na jedno kolečko otázek a odpovědí a možná, eh, že eh, ještě Nejprve to, co se ptala paní Rule ohledně nákladu na ABS, ale dojdeme k tomu. Určitě tady budou i další otázky a pan Jean eh, by nám určitě také rád něco Evropskou komisi Nepochybně je tomu tak. Dobře. Takže eh, vy budete mít asi pět minut před závěrem celého slyšení, pokud by to takto vyhavovalo. A teď tedy kolegyně a kolegové e, mají slovo k případným připomínkám, dotazům. Bert Lange, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano. Já si myslím, že je třeba e, se podívat podrobněji na ten návrh. V předchozím kole e, se ukázalo, jak je zřejmé, že je eh, důležité kromě hraničních hodnot měřit také eh, výdrž těch eh, vozidel. Desetina těch limitů už není v pořádku nebo se nedodržuje, když ta, ta vozidla už mají ujeto několik tisíc kilometrů pouze. Takže já si myslím, že toto je věc, kterou musím mít na paměti a potom eh, samozřejmě je tady otázka, eh, jak zajistit tu eh, trvalost, tu, tu trvanlivost. Máme tady samozřejmě také systém OBD, systém tedy palubních ukazatelů a toho, abychom měla, měli jasnější pravidla, kterými bychom mohli podpořit ten nárok výdrže. Zamýšlíme se také nad tím, do jaké míry bychom měli uh, zde uplatnit komitologii. Máme uh, tady uh, normy Euro 5 a 6 a u uh, nákladních vozidel jsme dali komitologii velký prostor a to nevedlo eh, k rychlému a jednoznačnému řízení. A pokud jde o výfukové plyny motocyklů a, eh, osobních automobilů, tam eh, bylo také obtížné dát jasně najevo, že my jako parlament budeme požadovat jiné, přísnější hodnoty. A samozřejmě pak je tady třetí věc. Ta prezentace dodavatelů byla pro mě velice přesvědčivá. U eh, normy Euro 4 u eh, osobních automobilů jsme eh, stanovili požadavek, pokud je o přístupnost technických informací a to musíme ještě eh, doupravit, protože principy zůstávají, ale potom jsou tady technické možnosti. To se změnilo. Já si myslím, že je třeba opravdu zajistit, aby eh, jak eh, technicky nadaní řidiči si to mohli opravit sami, ale také, aby se to mohlo opravovat v nezávislých servisech. To znamená, přístup k informacím je ještě třeba zlepšit. A pokud jde o tu dobu v uvedení na trh, Antonio, můžeme se nad tím zamyslet, jestli by e, se to tady dalo trochu zharmonizovat, ale já si myslím, že je důležité definovat e, klíčové body. A e, otázkou je tedy, jestli by to muselo být podatelí, kterou si navrhl ty. Tak i pokud já si to dobře pamatuji, tak harmonizace a předkládá, způsobu předkládání dat je otázka, který, kterou jsme se zabývali. Já nevím, jestli jsi se e, zapojoval do e, Euro 5 a Euro 6, ale takže my jsme už opravdu se tam to, o to hodně e, vynasnažili, jako paní Líle, která teď bude mluvit. Já bych se ještě znovu na to zeptala protože si myslím, že tady byly určité eh, rozpory mezi tím druhým kolem a třetím kolem. Jestli jsem vás pochopila dobře ve druhém kole, tak eh, oba experti docela jasně řekli, že technika už dnes existuje k eh, tomu, aby se splnily vyšší požadavky. V minulosti motocykly zaostávaly za automobily, ale teď už je dotáhly, dohnali. A jestli jsem to dobře pochopila, tak eh, vaše přání ve druhém kole bylo eh, eh, tu harmonizaci neodložit, ale zintenzivnit. A teď ve třetím kole se hovořilo o odkladu. A tady bych chtěl apelovat na výrobce. Správná reakce na krizi není od, odkládat inovace, ale naopak pustit se do inovací, urychlit je. A ty debaty se nevedou jenom v Evropě, uvědomíme si, ale i v Indii, v Číně a v dalších regionech, kde eh, je životní prostředí motocykly zatěžováno mnohem více než u nás. A proto si myslím, eh, že evropským eh, výrobcům by tyto inovace mohly přivést také konkurenční výhodu. Proto je tady moje otázka máme eh, spojit dohromady ty jednotlivé eh, úrovně, ty jednotlivé normy, ale neodkládat je? Prosím, pane Repo, teď. Niin, eh, arvoisa puheenjohtaja ja asiantuntijat, kyllä on taas... Děkuji. Musím říct, vážení hosté, že toto byl velký balíček technologických informací pro někoho, jako jsem já. A e, k poslední prezentaci mám dotaz. Chtěl bych vědět, jaké podle vás existuje riziko, že výrobci náhradních dílů e, budou vlastně e, nadále přesunuti do třetích zemí a jaká možnost tady je pro kontrolu jimi dodávaných náhradních dílů z těch třetích států na území Unie. Takže tady je také ve hře otázka o konkurenceschopnosti a e, pravidel. To už je spíš průmyslová politika. A, a pokud mohu já jako předseda také říct pár slov jako stínový zpravodaj, e, tak bych se chtěl vrátit k těm dvěma posledním prezentacím Myslím si, že pan Baset řekl velmi závažnou e, věc, když hovořil o těch čtyřech e, hlavních bodech moderní, e, moderního oprav Eh, moderní filozofie v této oblasti a jmenoval také odbornou přípravu a eh, školení. A já se ho chci zeptat, jak si myslí, že budou výrobci eh, vlastně mo- moci kontrolovat, zdali ti, kteří opravy provádějí, prošli odborným, příslušným odborným výcvikem. A pak mám ještě otázku k panu Perlotovi pokud vás, dejme tomu, uspokojuje, eh, že já jako výrobce, eh, nebo teda, že vás jako výrobce, že já mám eh, dostatečné vzdělání, dostatečné proškolení v té oblasti oprav a znám ty náhradní díly, jsem pak, je pak možno mě, dejme tomu, považovat nebo určit za certifikovaného opraváře a pak ještě něco pro pana uh, a Eh, pro pana Perlaho, který eh, patrně ještě neodpověděl na to, co eh, se ptala také paní Rule. Zdali opravdu potřebujeme euro 4, 5 a 6 v tak krátké době vzhledem k tomu, že pan Bostels a pan Ducre tady jasně ukázali, že celá řada vozidel se eh, vlastně už teď eh, dokáže vyrovnat s těmi požadavky Euro 4 a dokonce mají lepší eh, parametry. A možná, že by tedy na to by, na to by měla komise být upozorněna možná, že vzhledem k tomu, že teď vlastně máme svým způsobem trochu času, tak bychom se na to měli podívat novýma očima. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, také ještě panu Dukre položil jednu doplňující otázku ohledně eh, těch eh, zařízení antimanipulativních proti manipulacím, protože, jak jste řekl, to manipulace mohou mít eh, strašlivé důsledky pro bezpečnost a životní prostředí. To je něco, co je mezi motorkáři dobře známá věc. Každý byl jednou mladý, každý se rád eh, určité věci sám dělal. Co teď děláme ve Francii? Já eh, tedy musím říct, že tady je třeba hovořit jasně předseda. Já bych chtěl ještě, aby také pohovořil zástupce komise a pak nás ještě také musíme myslet na tlumočnický tým, který tvrdě pracuje a za chvíli nás opustí. Panu Basetovi a panu Perlotovi dám každému dva, dvě minuty, aby reagovali na eh, připomínky a pak eh, pokud někdo další eh, nebo kdokoliv z panelistů bude chtít ještě něco říct, tak na tom bude mít minutu. Teď začneme s panem Basetem. Děkuji, pane předsedo. Zazněla celá řada dotazů, ale já se pokusím co nejvíce z nich zodpovědět. Poslední otázka byla, proč eh, se nestát členy té autorizované sítě. To obnáší celé, eh, celou, celou řadu problémů. Řada eh, opravdu nechce být členem autorizované sítě. Je tady problém také volby výrobce a jejich distribučního systému. Někteří nechtějí prostě příliš mnoho značkového přístupu a samozřejmě, eh, když hovoříme o opravnách, tak by bylo snadné hovořit eh, jenom o nich, ale eh, následný trh neobsahuje jenom opravny. Jsou tam nezávislí distributoři a výrobci nástrojů, výrobci v dalších věcí potom jsou to také záchranné služby, které autoasistenční služby. A jak tedy eh, zajistíme to, aby nezávislí operátoři měli, eh, všech, měli možnost eh, to školení o technických podrobnostech? Samozřejmě výrobce má jakýkoliv legitimní jakákoliv legitimní opravna musí co nejvíce používat znalosti k tomu, aby řádně udržovala vozidla. A e, je třeba ty, ty lidi školit. A tohle e, souvisí s asociacemi. Aby vysvětlovali a šířili ty informace. My jsme e, zatím, zatím to 100 let, fungu, zatím to sto let funguje. A nemáme přece už žádný technologický skok ale i když, eh, i kdyby ano, tak my už víme, jak opravovat vozidla, a, mm, takže chceme akorát, abychom mohli pokračovat do budoucna. Děkuji. Velmi produktivní. Teď je na řadě pan Perlot. Je, eh, pokusím se o to samé. Bylo tady plno otázek. Začal bych s otázkou paní Rule ohledně údajné zdánlivého eh, rozporu. E, Pan Bostel tady eh, řekl velice jasně, že ta měření, ke kterým jsme dospěli, eh, se týkala vlastně i požadavků na eh, tu legal limit to make sure they can eh, na eh, tu výdrž a šlo o to, aby eh, se ty stroje vyrovnaly i s požadavky na závěru té své životnosti té oblasti výdrže. A pak ještě ty tři fáze, zdali je opravdu potřebujeme. No, já si myslím, že když si myslíme, že ty poháněné, eh, ta poháněná vozidla mají být eh, čistší, tak samozřejmě jsme velice aktivní eh, a proaktivní směrem ke komisi a my teď vlastně musíme si uvědomit, že víme pouze částečně, jaké budou všechny požadavky eh, v oblasti bezpečnosti a životního prostředí. Některé ty požadavky musí být definovány prostřednictvím komitologie a nám pak ještě je zapotřebí toho určitého času, abychom to zpracovali. Takže my vlastně eh, v těch dvou fázích získáváme 25% snížení eh, emisí a e, myslíme si, že tady je vlastně e, třeba také zohlednit tu postkrizovou situaci, o které jsem již hovořil. A ohledně nákladů na ABS, to byla otázka ze strany předsedy, to je velmi závažný dotaz, který musíme řešit. E, jsou tady určité informace, že pro spotřebitele by to mohlo být pod 100 euro. My bychom rádi, kdyby tomu tak bylo. bylo. Nicméně Eh, hardware eh, pro výrobce, eh, který je zapotřebí pro ABS na motorku, představuje náklady na, ve výši 150 eur, pak je třeba ještě kalibrovat celý ten systém a vzhledem k velice široké škále modelů, které jsme zmínili v prezentaci, tato kalibráž je mnohem komplexnější než u automobilových než u automobilů, osobních automobilů a nákladních aut. Tady je to zapotřebí více vyladit eh, a je to tedy důležité téma. Pak se tady také hovořilo o eh, penetraci na trhu, ta eh, je poměrně nízká. V současné době je to zhruba 50 vozidel s ABS. Ty to představuje nějakých 35 eh, eh, v objemu prodeje. Takže nějaké úspory z eh, kvantity, ty už vlastně bylo dosaženo do značné míry. Dostat se pod 150 euro za kus eh, jako cenu pro spotřebitele, to by eh, prostě pro nás nepředstavovalo nějakou důvěryhodnou informaci pro spotřebitele. Už se zdá, že hovořím dlouho, takže s tímhle skončím. Ano, eh, ještě někdo další chce reagovat z panelistů? Pan Bostels, budu... Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Chtěl bych říct si také, co říkal pan kolega, také se to týká té odolnosti. A v podstatě existují již veřejné informace, které se týkají odolnosti systému. To znamená systémů, které už jsou k dispozici na trhu, ale většina těch systémů, která už je k dispozici, tak už je odolná. To je jedna věc a možná, co se týče náhradních dílů, tak tyto náhradní díly by měly být také dostatečně trvanlivé a odolné. Uh, co se týče eh, toho neoprávněného zasahování, Mluvil jsem hlavně o mopedech, ani ne tak o skutrech, protože ve Francii máme především mopedy, potom tam máme také nejrůznější typy motorek. Pochopitelně ten dopad eh, těchto neoprávněných zásahů eh, se týká nejen emisí, ale také hlučnosti. Emise hluku jsou vysoké a to by mělo být možná také řešeno dopravní policií, ale dost často si to policie nezajímá. Naše odhady, co se týče počtu eh, těchto mopedů, eh, tak si myslíme, že více než 50% těchto mopedů je nějak eh, pozměňováno, přizpůsobováno, to se myslím údaje z roku 2007. Můžete pochopitelně ty neoprávněné zásahy udělat obtížnější, když máte typy motorů 3, tak tam je to obtížné, nebo máte elektronické zážahové motory, tam potom máte dobré um, výsledky, co se týče emisí. U velkých motorek těžko můžete něco měnit. Čili u těch těžších, větších motorů je to těžší, ale podle mě se to týká u těch dvoutaktových um, motorek. Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, za příspěvky, také bych požádal o vaše kontaktní informace, aby i ostatní, kdo mají zájem, například o vaše prezentace, eh, měli možnost je prostudovat, dáme je asi na naši webovou stránku. Nyní vím, že kolega nemůže reagovat asi na úplně všechny podněty a dotazy, nicméně bych chtěl um, poděkovat, že se dostavil na zasedání nebo slyšení našeho výboru a možná by bylo dobré, aby i komise tedy se vyslovila k tomuto slyšení. Pan Filip Žon, prosím. Thank you, President. We have been... Pane předsedo, dnes jsme velice pečlivě naslouchali a těšíme se na následné diskuse. Možná čtyři body abych eh, odpověděl na čtyři otázky. Co se týče náklady ABS, dále bezpečnosti, eh, harmonogramu, eh, pochopitelně ty náklady z ABS jsou odůvodněné, to jsme vzali v úvahu a když se podíváte na hodnocení dopadu, které bylo připraveno, tak bohužel jsme nebyli schopni upřesnit ta data co se týče nákladu ABS v případě eh, celé škály různých produktů. Takže to jsou určité odhady, průměrné odhady, mm, které nabízíme u těchto typů vozidel. Nicméně musíme udělat eh, poměr 3 ku 1 vůči mezi tedy eh, náklady a výhodami. To ale znamená, že ty výhody se budou uplatňovat u široké škály výrobků. Další věc, eh, bezpečnost a chování. Chápeme, že chování sehrává aktivní úlohu, to bude sehrávat důležitou úlohu v oblasti silniční bezpečnosti, ale co se týče pravidel, tak se musíme především vyhýbat nehodám ať už je to chování řidiče jakékoliv. A to je jenom doplněním toho, co navrhují některé asociace. Dále emise. Je tady trošku překvapivý prvek, ale výše znečištění částic je velice vysoká v případě tohoto typu vozidel. A to je věc, na kterou eh, musíme pamatovat. Jak postupovat? Měli bychom řešit zdroj, eh, tedy hydrouhlíky, a to se snažíme v rámci našeho nařízení. A poslední věc je harmonogram, to bylo změněno několikrát. Jsou tady dva prvky, jednak skutečnost, a to je pravda, že v té pracovní skupině rady, ta, ta skupina eh, jedná celkem dlouho, ale mohu vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom dospěli ke smysluplné diskusi a k výsledku, který můžeme předložit parlamentu, aby i parlament věděl, co je důležité pro členské státy. Další dimenze je harmonogram pro komitologii. Velice dobře víme, že si budeme muset stanovit velice přísný harmonogram na přípravu komitologie. A děláme to v komisi můžeme předložit určitý závazný harmonogram, abychom mohli eh, operátorům v co možná nejbližší době umožnit, aby se mohli na celou situaci připravit. Děkuji, děkuji, že jste se dostavili na naše slyšení i na vaše poznámky. Asi bych měl vysvětlit, že se chystá komitologie, což asi vědí všichni, kdo působí zde v Bruselu, ale co to v zásadě znamená, nařízení musí být aktualizováno v budoucnosti, pokud tedy neošetřuje určité oblasti. Potom tedy odborníci budou činit návrhy a my, parlament, budeme mít příležitost přeskoumat tento návrh a ujistit eh, se, že nejdu nad rámec politického záměru tohoto nařízení, čili to je celkový smysl komitologie. Nyní bych rád předal slovo na závěr panu van de Kampovi. Chtěl bych mu poděkovat za organizaci tohoto velice zajímavého slyšení. Uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Sedm hodin musím být uh, na večeři ASEMu a je to asi 30-minutová procházka tady uh, ze čtvrtého patra do nultého patra. Takže možná, že budeme muset eh, už eh, za chvíli skončit s eh, tímto velice pěkným slyšením. Mám jenom čtyři poznámky. Za prvé, děkuji. Zajména Angelin de Vries a mé asistence Annette van de Vries za sezvání všech těchto lidí. kdybychom, eh, kdyby tady dnes vybuchla bomba, tak celý motocyklový průmysl v Evropě by byl zničen alespoň na 20 let. Takže eh, děkuji, jsem velice rád, že jsme tady všichni na jednom místě. Myslím si, že ty hlavní otázky, které jsme tady řešili, eh, byly obsaženy v mé prezentaci na začátku jednání. Já myslím, že budeme i nadále pokračovat a za několik týdnů přijme s návrhem zprávy Potom se můžete vrátit eh, k nám, eh, k tomu tedy eh, se všemi svými připomínkami a návrhy. A jedna důležitá otázka je otázka Bernda Langeho ohledně toho, co bychom měli dát do komitologie. A já si myslím, že hodně. Protože se jedná opravdu o hodně technické věci pro politiky, jako jsem já. Ale uvidíme. V mezičase my jako politici musíme dohlídnout na ty hlavní součásti toho nařízení. Ale každopádně v nadcházejících týdnech uvidíme, co zmůžeme jako politici a co můžeme nechat na komitologii. Děkuji vám. Dobrá, mnohokrát vám také děkuji. Děkuji všem mnohokrát. Děkuji eh, i těm, kteří nás eh, sledují přes internet, eh, pokud je někdo takový. A eh, těšíme se na spolupráce v několika nadcházejících měsících. Všem vám přeji dobrý večer a pokud jde o naše další zasedání, bude 11. dubna ve 3 hodiny odpoledne. Děkuji vám.